a Týká se to eh, nové obchodní politiky v nadcházejících letech. Nyní máme první příležitost eh, vést živou diskusi na toto téma. Rád bych eh, vyjádřil slova ocenění k průběhu workshopu a také jak Jaké skvělé výsledky měl včerejší workshop? Měli jsme příležitost zabývat se důležitými otázkami tohoto dokumentu. Dávám slovo zpravodaji panu Kasparimu, aby nás uvedl do této zprávy. Daniel Kaspary, máte slovo? Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, Velice vám děkuji za příležitost, abych dnes učinil několik úvah k mé vlastní zprávě. Před několika měsíci oznámila komise budoucí obchodní strategii a já jsem měl první dojem, že program předložený komisí je poměrně dobrý program pro nadcházejících pět let. Je to program, s nímž komise vystoupila, ale všichni víme, že obchodní politika je dlouhodobou záležitostí. Mnoha obchodní jednání trvají celá léta, kolo Doha trvá již deset let, obchodní politika politika není tedy politika pro nadcházející 4-5 let, ale když hovoříme o obchodní politice, zejména o její strategii, musíme uvažovat o tom, jak bude vypadat svět za 15 nebo 20 let a které kroky musíme učinit. Co tedy postrádám jednoznačně v dokumentu komise je výhled, jak bude moci vypadat svět, světová ekonomika za 10-15 20 let. Je mi jasné, že není možné učinit eh, cílené představy o tom, jak svět bude vypadat, ale můžeme samozřejmě hovořit o určitých trendech a je bezpodmínečně nutné eh, nastínit trendy, eh, trendy, abychom věděli, zda Indie a další země porostou o 5 nebo 10 protože eh, těžiště se na světě posune a bude to mít jistě dopady i na další obchodní politiky a mám dojem, že komise vůbec nezareagovala na takovéto otázky. Stále znovu se hovoří o růstu. Růst v Evropské unii asi možný nebude. Pokud ano, musíme se podílet na růstu mimo Evropskou unii. Politika zahraničního obchodu k tomu může jistě hodně přispět. Proto ve své zprávě e, jako první věc vyzývám komisi, aby vypracovala e, takovou strategii, která e, e, zohlední e, středně dobé perspektivy. Domnívám se, že strategie, která byla předložena na čtyři nebo pět let, je jistě užitečná, ale je třeba přemýšlet o tom, jak jaké budou naše středně a dlouhodobé cíle v rámci obchodní politiky. A e, dále se zabývám tím, že obchodní politika nemůže být samoúčelná, ale musí zohledňovat a podporovat cíle jiných politik jsem proto, abychom učinili v Evropě mnohem více proto, abychom informovali občany o obchodní politice. Mám dojem, že evropští občané eh, hovoří pravidelně o oprávněných obavách, ale eh, nemohou eh, sledovat ten hospodářský vývoj, vývoj pracovních příležitostí, vývoj prosperity v Evropské unii. Jsem proto, abychom zvolili multilaterální přístup, abychom posílili přístup VTO a dohody o volném obchodu eh, bychom měli pokládat za druhé nejlepší řešení. Měli bychom nejprve zvážit, s kým vůbec eh, vyjednáváme, jaké jsou hospodářské zájmy a e, domnívám se, že ty dohody dojednávané v rámci VTO neodpovídají vždy našim zájmům a jsem také proto, abychom vyzvali komisi, aby e, zajistili více a lepších výsledků při vyjednávání s význačnými obchodními partnery, jako je USA, e, Japonsko, Rusko, Čína. Jsem přesvědčen, že do poslední, do poslední dosavadní výsledky jsou velice omezené, že by komise měla vystupovat ofenzivněji. Měli bychom se vyslovit také eh, pro eh, otevřené trhy, zejména na růstových trzích potřebujeme si zajistit přístup a potřebujeme také zachovat nástroje, účinné nástroje ochrany a, a e, podrobit je reformě. Domnívám se, že bychom se měli mnohem více zaměřit na otázku služeb, zejména mnohé průmyslové, technologické produkty, které vyvážíme z Evropské unie do celého světa, jsou odkázány na to, aby e, e, byly doprovázeny službami. Servis, údržba, finanční služby, pojištění, to je rozvějící se trh, o Měli bychom přemýšlet, jak bychom mohli tedy otevřít celosvětové trhy. Dále bychom měli eh, vyzvat komisi a i v parlamentu zvažovat jak otázku eh, regulace eh, můžeme lépe odsouhlasovat. Navrhuji, abychom se v jedné kapitole vyjádřili eh, v boji proti chudobě v rámci dohod o hospodářském partnerství a eh, v eh, rámci obecného systému preferencí, jak jsme také hovořili o pomoci Pakistánu. Navrhl jsem jeden odstavec k otázce sobení surovinami a také o celních orgánech. Nadále ale tu máme tu otázku, že otázka cel je sice evropským tématem, ale otázka realizace je nadále úkolem 27 členských států. Nevím, jak jsou na tom kolegové, ale já eh, eh, pravidelně dostávám zprávy, že eh, implementace je v členských státech různá a slýchám od dovozců i vývozců, že z části exportní a importní přístavy a letiště vyhledávají podle toho, eh, jak se prosazují eh, cla v různých členských státech, jak tedy eh, pracují celní orgány. To je důležité důležité, aby jednotný trh nebyl pase. O tom by měla komise i členské státy přemýšlet a já jsem se snažil, aby návrh k zprávy byl co možná stručný. Byl bych tedy velice vděčný, kdyby kolegové popřemýšleli o tom, co bychom měli ještě změnit nebo doplnit. Jsem otevřený vůči vašim návrhům, ale mám jednu prozbu. Komentujeme strategii zahraničního obchodu Evropské unie. Byl bych proto rád, kdybychom se nerozmělňovaně v detailech, ale usilovali o strategické úvahy a nesnažili se komentovat jednotlivé dohody o volném obchodu, protože to překračuje tento rámec a zaplétali bychom se příliš v detailech. Za druhé, i když sekretariát Eh, již eh, minulý týden ve čtvrtek dal tuto zprávu eh, k dispozici po dohodě s sekretariátem. Navrhuji, abychom lhůtu z tohoto pátku přesunuli na příští týden, protože někteří kolegové budou v Ženevě, takže termín k předkládání pozměňovacích návrhů bychom měli přesunout na příští čtvrtek, aby kolegové měli čas 14 dní, aby mohli mohli popřemýšlet o pozměňovacích návrzích. Velice vám děkuji za pozornost a těším se na zajímavá jednání dnes a i příští týden. Děkuji za vaši eh, jasnou prezentaci návrhu zprávy. Dovolte mi, abych začal tím, že eh, myslím, že taková nízká účast poslanců na tak důležitém diskusi eh, je to klíčový politický dokument a pokud vůbec byl tak nějaký významný dokument v poslední době, tak je to právě tento. A začněme tedy s diskusí. Ti, kteří se sem dostavili, promluví nejprve Martin. Děkuji, pane předsedo. Plně sdílím s vámi názor na to, že je to velmi významná zpráva pro tento výbor a chtěl bych poděkovat Danieli za velmi dobrou reakci na sdělení komise. Souhlasím, že bychom měli mít detailnější, obsáhlejší analýzu od komise která by měla respektovat jak potíže globální evropské strategie, stejně tak eh, by měla prezentovat strategickou vizi ehm, budoucí obchodní politiky Evropské unie. A tak, jak Daniel právem poukázal ve svém eh, návrhu zprávy a ve své prezentaci, obchod eh, není kon, ehm, ehm, Za určitých okolností může obchod být hybnou silou pro růst, což zase vede k prosperitě a k zlepšení životních podmínek, na který vlastně všichni závisíme. A je pravda, že obchod může mít pozitivní dopad na sociální prostředí a standardy lidských práv. A parlament v minulých měsících k tomu učinil jasné prohlášení ve své vlastní zprávě. Byla to zpráva o stavu lidských práv a o sociální politice a obchodu. Já jsem navrhl Ehm, na stanovisko výboru ehm, pro lidská práva a jedna z otázek, kterou jsem tam potrhl, teď nezávislé na poznámce Daniela ehm, o tom, že by se mm, měla trošku rozšířit zpráva a pokryt ještě některé oblasti, ale jedna oblast, které bychom měli dát větší prioritu v jeho oblasti, je e, Plasky. Já si myslím, že e, tady máme nařízení GSP e, a je mi jasné, že Sledování ehm, GSP plus s kým, to je něco, co musí být posíleno. Občanské společnosti by měly být požádány, aby tady hrály větší roli, aby více sledovali ehm, implementování této politiky. Musíme věnovat větší pozornost eh, porušování mezinárodních úmluv ehm, a Tady jsem v minulosti jasně ukázal, že bych chtěl vidět striktnější vymáhání těchto záležitostí ze strany Evropské unie a myslím si, že bychom měli hrát větší roli. A s tím je spojena otázka účasti občanské společnosti. Jsem potěšen, že Evropská unie, že, se, že tady ehm, máme určitá grémia. Mě by zajímalo od Evropské komise, jestli eh, Toto by mohlo být modelem pro vyjednávání FTA, FTA a také bych chtěl slyšet, jak mají v úmyslu sledovat další doporučení, která byla předložena eh, poradní skupinou. Možná bych tam byl rád viděl odstavec Danilové zprávy k tomuto. A pak také trvalé udržitelný rozvoj, kapitola k tomuto. Zase bych to, jsem to přivítal, ale rád bych kdyby to bylo závaznější než jenom na dobrovolné bázi. Myslím, že by to mělo být na stejné úrovni jako aspekty komerční, které jsou spojeny s FTA. A tady jsem zase předložil pozměňovací návrh ke zprávě, ale e, obecně sdílím názor Daniela nebo jeho závěry o tom, e, že e, lepší politika Ka eh, FTA by přispěla k lepšímu vyjednávání Doha. Multilaterální vyjednávání by měla zůstat naší prioritou, ale eh, zároveň si myslím, eh, že bychom měli, že by bylo správné, kdybychom pokračovali v bilaterálních obchodních jednáních. A souhlasím s Danielem, že pokud EU 2020 strategie by má být úspěšná, tak bychom potřebovali obsáhlejší rámec a analýzu komise pro následující roky. Děkuji. Děkuji. A teď kolega z ICA. SECR. Děkuji. E, stejně jako předešlý řečník, vítám zprávu Daniela a e, udělal na mě velký dojem, jak se věnoval otázkám, které mnozí z nás chtěli e, pokrýt také v tomto výboru. A je to takových 12 bodů, já všechny nebudu procházet, ale to jistě se, se vám ulevilo, ale chtěl bych se věnovat pár tématům Jedna otázka, kterou musíme eh, vzít v úvahu, když ehm, se zabýváme eh, obchodními dohodami, je skutečnost, že eh, pro mnoho chudých zemích a rozvojových zemích mm, tady dohody FTA jsou teprve až druhým nejlepším řešením, protože mm, pro ně No, oni spíše dávají přednost bilaterálním dohodám, částečně proto, že eh, mají větší možnosti pak vyjednávat a eh, pak jsou tady určité sektory, které jsou zvláště citlivé pro tyto země a eh, možná se nechtějí tolik otevírat a spíše to dělají na bilaterální úrovni. Myslím si, že toto musíme vzít v úvahu. A trošku se tady zabývám otázkou jazyka v odstavci 22. Požadavky komise to se týká lepšího přístupu k trhu. Já myslím, že bylo eh, eh, lepší, kdybychom to jinak eh, formulovali. Někdy se musí vést tvrdší vyjednávání. Tady by byl spíše opatrnější, co se týče jazyka. Ono to více bude pak motivovat ti, kteří se, eh, kteří se na tom budou pracovat, když to jinak budeme formulovat tento odstavce. Pak jsou tady další otázky. Vy tady mluvíte o úrovni, vysoké úrovni dialogu s obchodními partnery. Já bych vlastně raději byl, kdybychom mm, zdůraznili to, co můžeme, čeho můžeme dosáhnout společně s ostatními partnery, hlavně když jde o FTA. Hlavně EU a USA, ty by měly ukázat větší vůči roli v oblasti zemědělství a kdyby se nám oběma podařilo eh, No, třeba větší dotace do zemědělství. Nedávno se, se to ukázalo ve vně názoru, že je to kontroverzní otázka, ale EU, USA, tady bych byl rád, by se postupovalo společně a rozhodlo, jak se můžeme otevřít a jak můžeme posunout ku předu vyjednávací kolo z Doha, tak abychom překonali některé překážky, které máme třeba v zemědělství. Mluvíte o určitých nástrojích, Vedli jsme už různé diskuze v tomto výboru um, uh, a také v minulé zprávě se o tom mluvilo, ale myslím si, že musíme vidět, že TDI eh, nejsou protekcionistická opatření, eh, mm, abychom chránili eh, průmysl, který není konkurenceschopný. Musíme se dívat do budoucna na jedné straně a říct dobrá, ale Máme tady i jiné mechanismy, musíme vidět, že jsou tady mm, omezení a pak ještě obrané obchodní mechanismy, eh, to není jenom otázka výrobců, ale musí tady být rovnováha, musí to být eh, tím pokrytí maloobchod a podobně. A pak číslo boj proti chudobě. Máte naprostou pravdu, že musíme spolupracovat s ostatními, ale je tady globalizační fond a ten je někdy používán jako e, výmluva některými zeměmi, e, protože my musíme, se, my musíme se podívat na některé iniciativy, do kterých jsme se už pustili a tím bychom mohli motivovat některé aktéry. A poslední bod. Myslím si, že když se budeme dívat ku předu, tak eh, musíme přemýšlet kreativnějším způsobem v oblasti duševního vlastnictví eh, jestli jste někdo četli knihu Chrise Andersona, tak on tady píše v jedné své tezi, že žijeme ve světě, kde máme zvýšené možnosti, eh, zvýšené možnosti zpracování v různých oblastech. A pak se dostanete do situace, kdy máte řadu digitálních výrobků eh, a mnoho výrobků eh, jsou velice levné. Řada podniků ale musí působit inovativněji, musí vyvíjet určité modely biznesu v tomto eh, inovativním digitálním světě. A třeba hudební průmysl Ehm, máme tady tvrdé formáty, pak to přechází k MP3, MP4 a některé promyslové odvětví ta nechtějí pokulhávat a chtějí eh, opustit tyto staré modely. Na to nesmíme zapomínat, protože tady vynakládáme tlak v oblasti ochrany duševního vlastnictví a zároveň mm, musíme zajistit, aby podniky byly inovativní a aby nepokulhávaly za starými modely, ale musí vidět, že jejich vlastní modely se musí změnit v tomto světě digitálním. A to platí pro různá průmyslová odvětví. Takže takto bych zatím ukončil, ale jsou tady některá pozvědací návrhy, které, jsou, eh, které bych rád předložil. A děkuji, Danieli. Now, Děkuji a nyní William. Musíme poděkovat za velice informativní a působivé připomínky a já bych chtěl vyjádřit osobní naději, že snad obchod bude moci profitovat z jeho znalostí. Je to rozsáhlé téma a chtěl bych ještě popla opřát také panu Kasperimu k té druhé části. Nechci mít příliš mnoho připomínek. E, je to teprve první výměna názorů. Ke konci odstavce 38 správně zdůrazňujete ochranu práv k duševnímu vlastnictví a My jsme hlasovali pro e, e, dohodu o volném obchodu a mý voliči se, ty, se ptali na produkci například plynových masek a, a byl bych rád, kdybychom se na to podívali, protože to také ilustruje z širšího pohledu. A další odstavec, ke kterému bych se chtěl eh, vyjádřit, je 25, pokud mohu a eh, týká se eh, trhu pro veřejné zakázky, protože tady je skryt určitý protekcionismus u těch veřejných zakázek a tento aspekt si eh, alespoň eh, vyžádá minimální důraz, který je tu obsažen. Takže to by bylo tedy vše z mé strany i na úvod. David Campbell. CR, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poblahopřát eh, Danielovi k eh, jeho zprávě, která eh, se opravdu vyjadřovala k věci a byla tak svěže stručná. A já se domnívám, že hlavní téma je taková, když máte zprávu na pěti stránkách a 25 procent HDP eh, eh, se sníží na 18 do roku 2020 eh, a proto 28 do roku 2010 a potom export se sníží o 10 procent za 10 let, ne za 20 let a já se domnívám, že to je vážné. Poslední věc, kterou Evropská unie potřebuje a také jednotlivé státy, je e, ještě další e, e, byrokracie, další závazky. V bodě doma máte seznam, takový výčet jiných politických oblastí, které je třeba zohlednit. A já se domnívám, že není možné obchodní dohody zatížit dalšími, sice možná užitečnými cíly, jako jsou to eh, lidská práva, eh, eh, pracovní právo, životní prostředí, sousedská politika a tak dále. Pokud to všechno zohledníme, tak to bude vlastně v rozporu s úspěchem. Je to spíše zátěží zhorší to výkonnost ekonomiky a její ukazatele si myslím, že to je e, zásadní pro celou tu diskuzi. Děkuji. Děkuji. Dovolte, abych řekl, že se domnívám, že tento návrh zprávy je skvělým základem pro diskuzi, abychom dosáhli kompromisu v této zásadní otázce. Jak se tedy parlament dívá na obchodní strategii Evropské unie? Jsou tu některé detailní otázky, které si vyžádají ještě vylepšení. Například bych se zmínil o myšlence jaký je náš postoj k dohodám o volném obchodu. Trochu mě překvapilo, že jsem méně kritický vůči dohodám o volném obchodu. A vy říkáte, že je to až druhé nejlepší řešení. To znamená, alespoň vycházím z toho, že tu usilujeme o stejný cíl, ale eh, když usilujeme o uzavření eh, kola vědávání z Doha, tak je to tak se zde projednávaly otázky mimo DDA, jako singapurské otázky, to je odůvodnění, proč se ty některé cíle projednávaly a i když bude dosaženo ukončení DDA takže já bych byl méně kritický eh, k dohodám o volném obchodu, samozřejmě za předpokladu, že se budou zabývat otázkami, které jsou eh, mimo vyjednávání z Doha. Dále, jaký je vztah mezi eh, sociálními standardy, lidskými právy a obchodem. alespoň některé politické skupiny parlamentu zvažují eh, úroveň lidských práv, sociálních práv jako eh, překážku pro dosažení obchodní dohody. Já se domnívám, že bychom měli zdůrazňovat roli, kterou mohou a měli by hrát eh, dohody o volném obchodu, aby podporovali právě prosazování, zlepšování životních podmínek a lidských práv. Máme tu některé příklady, kdy obchodní eh, dohody a otevření obchodu se může použít právě jako určitá páka, aby se sociální a životní standardy a lidská práva u našich partnerů zlepšily. Takže bychom měli použít obchodní eh, dohody ke zlepšení eh, společenských práv a lidských práv. Dále další téma, o kterém by se mělo diskutovat, je téma reciprocity. Jsou to odstavce 24 a 25. Neměli bychom být ambicioznější. Nedávno byl zveřejněn dopis, který podepsala celá eh, řada eh, členských států, včetně Francie, Německa i mé země, které se snaží obhajovat principy reciprocity. Měli bychom tedy se dále angažovat v otevírání obchodu, aniž bychom vytvářeli stejné podmínky, alespoň mezi vyvinutými ekonomikami. Myslím, že bychom se mohli tím více zabývat, jak rozšířit oblast eh, reciprocity. A závěrem, neměli bychom eh, mlčet o něčem, co je na politickém programu. Můžeme ignorovat, že změny eh, kurzy se používají eh, za účelem eh, eh, dotování exportu. Myslím, že bychom k tomu neměli mlčet jako Evropský parlament. Bychom se měli věnovat této otázce. Je to opět otázka vytváření stejných podmínek. bychom odmítli používání neobchodních opatření, které vedou ke ztrátě eh, vyváženosti. To jsou ty mé připomínky, které ale nějak nesnižují mé hodnocení tohoto návrhu zprávy jako skvělý základ pro diskuzi a potom se nám tedy podaří předložit skvělé stanovisko k obchodní politice. Jsou prosím ještě nějaké eh, připomínky nebo konečné poznámky, než vám dám slovo. Kdo je tady za komisi? Miguel Sevalio. Děkuji, pane předsedo. Děkuji ctěným ehm, poslancům parlamentu, kteří přispěli k této zprávě. Myslím si, že to jsou zásadní komentáře a Možná bych mohl ještě ehm, se blíže věnovat první poznámce pana zpravodaje, která se týká nedostatku dostatečné perspektivy dlouhodobější myslím si, že e, sdělení komise, a vy jste to zmínil také, mm, ta politika obecná je, obecná je dlouhodobější, to jsou stromy, které dnes zasazujeme a pak jsou plody za 10, 20, 30 let. Takže tato politika, mm, to, co se navrhuje, ta stanovuje priority, Eh, a ta přinese výsledky za dlouhou dobu. Myslím si, že návrh zpravodaje eh, zní tak, že bychom měli rozpracovat dlouhodobější ekonomickou eh, perspektivu. Komise se v každé bilaterální a multilaterální dohodě eh, angažuje. Chceme udělat posouzení dopadu, eh, které bude mít dlouhodobější, tak bude taková dlouhodobější prognóza, do které se pouštíme. Chceme posoudit dopad těchto jednání v Evropské unie pro výrobce EU, pro spotřebitele EU a občany, ale také v jiných zemích, včetně eh, průmyslu, zemědělství a jsou tam také sociální aspekty. Ehm, toto všechno neděláme pro země, s kterými nevyjednáváme v současné době. Nejednáme o formálních dohodách Spojené státy, Čína, Japonsko. To jsou důležití partneři, ano, ale dovolte mi, abych řekl, že to jsou velmi mm, dlouhodobé eh, pro, mm, projekty. Komise nemá zdroje, aby um, po, rozpracovala takovou ekonomickou analýzu těchto komplexních ekonomik, takže se soustředujeme na prognózy ek, eh, ekonomie, ekonomiky EU a jak jsem řekl, partnerské země, s kterými vyjednáváme. Takže nemáme zdroje na to, abychom pokryli zbytek světa a abychom dělali tyto ekonomické prognózy na dalších 20 eh, let. Daniel Kaspary, máte slovo na závěrečné poznámky. to první výměně názoru. Ja. Um, ano, nejdříve srdečně děkuji všem kolegům za eh, reakce. Budu velmi rád, když na základě pozměňovacích návrhů budeme moci projednávat zlepšení ohledně některých bodů, které schází v mé zprávě a budu rád, když to budu moci doplnit. Dnes mě již neudivuje to, co bylo řečeno i v minulosti. A sice myslím si, že není příliš šťastné, že komise tyto zdroje nemá. Myslím si, že pro takovou politiku, jako je politika obchodní, která je skutečně dlouhodobě eh, stanovována, eh, kdy eh, dnes tedy zasadíme stromy a plody poneseme nebo získáme až za 15-20 let. To je věc, o které bychom měli ještě jednat. A jako Evropská unie bychom měli přeci jenom vědět, jak se ten svět může vyvíjet za nejrůznějších scénářů. Musíme vědět, jak ten svět může vypadat za 15-20 let, jaké jsou požadavky, které si klademe. Právě dnes jsme hovořili také o dohodě s Indií Měl jsem takový dojem, že v oblasti eh, internacionálního obchodu eh, no, hovoříme o mnohých věcech velmi eh, staticky. Víme, jaké jsou dnešní zájmy našich partnerů, ale více energie bychom měli využít také proto, abychom se zamysleli nad tím, jak tento svět může vypadat za 15-20 let. Jak by naše obchodní politika měla vypadat dnes, tak, abychom za 15-20 let nestáli před eh, rozbitým eh, nádobím, nejbrž abychom eh, to mohli připravit. Takže i v tomto smyslu se těším na budoucí diskuze a myslím si, že budeme jistě moci dosáhnout koncenzu. Vzhledem k stanovené lhůtě A když zohledíme požadavek pana zpravodaje, tak stanovíme novou lhůtu na 24. března v poledne na místo předchozí lhůty 18. Takže jsme tu lhůtu k předkládání pozměňovacích návrhů rozšířili o jeden týden. A poslední bod, bod 32. Změna nařízení z roku 2009, kterým se zavádí režim společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. Já jsem zpravodajem za náš výbor, je to výměna názorů, takže dovolte, abych učinil několik poznámek k tomuto tématu. Kontrolní systém vývozu zboží dvojího ušití v tomto nařízení eh, vyžaduje schvalování, eh, které je u typu zboží uvedeno v příloze. A to je začleněno do režimu eh, jako eh, je australská skupina pro nukleární chemikálie, dále skupina jaderných dodavatelů pro civilní jaderné zboží, a potom senářská ujednání o kontrole vývozu konvenčních zbraní z e, boží dvojího užití a technologií. V článku 15 se specifikuje, že se seznam zboží dvojího užití má být spjato e, s e, modifikacemi, které akceptujeme v souvislosti s režimem nešíření zbraní. Poslední aktualizace této přílohy byla provedena u příležitosti přijetí nařízení 5. května v roce 2009. Od té doby všechny e, e, e, režimy učinili rozhodnutí, jak modifikovat a aktualizovat kontrolu rizik některé modifikace jsou obsaženy v příloze. Manevrovací prostor Evropského parlamentu je omezen, protože něco bylo dohodnuto mezi členskými státy postup, jak se pozměňuje příloha, vychází z tohoto. Technický sekretariát je ve Spojeném království, který provádí e, tyto změny, uvádí je v dokumentu, ten je zaslán radě, potom členským státům. E, členské státy mají čas, aby se poradili o e, revizi a předložili připomínky a pokud eh, eh, všichni souhlasí s pozměňovacími návrhy, rada eh, nechá přeložit dokument do oficiálních jazyků, potom přeložený návrh přílohy je zaslán komisi, ta schválí změny legislativního návrhu a vydá vysvětlující zprávu. A komise nakonec schválí návrh a zašle ho parlamentu a radě. Je to opravdu velice komplexní a zdlouhavý postup a parlament nemá skutečnou příležitost, aby zapůsobil jako instituce, která předkládá pozměňovací návrhy. Ale je tu jeden důležitý prvek. My ve skutečnosti vedeme jednání v trialogu s radou právě návrhu nařízení, které změní nařízení 13.4 z roku 2010, kde se stanovuje regulační režim pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití a technologií. Dohodli jsme se na podstatných změnách článku 1 základního nařízení a já jsem proto, abychom obhájili tyto pozměňovací návrhy. Pokud e, chceme se eh, rychle zabývat přílohou číslo jedna, tak je tu riziko, že narazíme na své vlastní pozměňovací návrhy k eh, eh, příloze, abychom zajistili ty poslední tři pozměňovací návrhy. Navrhuji, aby tři instituce aby jakákoliv pozměňovací návrh byl tedy ještě předmětem dohody. Rád bych si tedy vyslechl, co si myslíte o této otázce a o mých záměrech, jak postupovat, než připravím návrh zprávy. Není přítomno mnoho členů výboru. Vyslechneme si tedy názor komise. Paolo Carsatio, Piotr eh, Rickovský omlou, omluvte mou výslovnost, říká pan předseda, děkuji. Domnívám se, že jste velice skvěle eh, přednesl tento návrh. A eh, nechci opakovat, co komise vyjádřila v dokumentu, pouze dvě poznámky. Eh, v prvé řadě důvod, proč jsme provedli změny seznamu v příloze 1 bylo vedeno třemi hlavními důvody. Technologický eh, pokrok, dostupnost těchto položek a potom bezpečnostní úvahy eh, ve vztahu k některým zemím. Příloha a ten kontrolní seznam byl aktualizován podle mezinárodního kontrolního eh, režimu v smyslu dostupnosti těch položek a technologického pokroku ve všech oblastech. Návrh, který máte před sebou, který se týká pozměňovacího návrhu přílohy 1 toho kontrolního seznamu, se liší od ostatních návrhů, které máte před sebou, které se týkají eh, vývozních povolení společenství a části se překrývají, protože tu jsou eh, eh, pouze reference na eh, kategorie položek, které jsou v příloze 1. Pokud se provedou změny v příloze 1, tak obecné licence se musí také zohlednit u těchto změn, aby se usnadnil vývoz do třetích zemí. Dále je třeba říci, že komise v současnosti vypracovává nový návrh pro Evropský parlament a pro radu, jak by měl vypadat urychlený postup k pozměňování těchto příloh. A e, komise tento návrh předloží ještě v tomto roce. Děkuji, děkuji vám za všechny připomínky a zejména za eh, úvahy o potřebné revizi, o nutnosti tedy změnit ten seznam. Ano, pane předsedo, jako stínový zpravodaj za svou politickou skupinu bych chtěl zásadně souhlasit. Musíme však dát pozor, aby tady nedošlo k přeprývání se zprávou Lightfrida. Já se však domnívám, že toto není, sdílím informace komise. Ohledně přílohy, o které bychom měli hovořit, mám takové informace, že bychom si měli pospíšit. Slyšel jsem, že ostatní eh, země tyto aktualizované seznamy již zavedly, eh, což mění situaci pro naše podniky, takže bychom se měli snažit tuto záležitost eh, uzavřít co nejrychleji v parlamentu a tím neohrozit ani zprávu Leichtfried. Dobře, sdílím eh, vaše stanovisko. Měli bychom eh, konat co nejrychleji a by bylo jasné, že tu není žádná kolize s Leichtfriedovou zprávou. A těšíme se tedy na vyjádření komise. Budu pokračovat v přípravě návrhu této zprávy. V bodu různé nemáme nic dalšího. Naše příští schůze se bude konat 12. a 13. dubna zde v Bruselu. Velice vám děkuji za trpělivost a spolupráci.